ale na náš program dalším bodem je zpráva paní Kiringete Odenberg, činnost petičního výboru v průběhu roku 2014. Paní kolegyně, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dnes budeme hlasovat o poslední formě to, této zprávy, která se dotýká činnosti petičního výboru v roce 2014. Já jsem aktivně zapojená do činnosti tohoto výboru do roku 2004, ovšem poslední desetiletí i předtím jsem v podstatě neustále sledovala, jak přímo i nepřímo má tento výbor výbor dopad na naše legislativní aktivity. Pokud jde o mm, stížnosti v této oblasti, znamená to, že v podstatě jde o plnění práva Evropské unie v různých oblastech. Ovšem počet petici je příliš vysoký. Co to znamená? Znamená, že plnění tohoto práva legislativy nebo jeho implementace ještě není. Paní předsedající přerušuje. Paní kolegyně? Paní kolegyně, říká paní předsedající jestli dovolíte, aby zde nebyly žádné paralelní rozpravy. Já se omlouvám, já bych ráda využila ty čtyři minuty, které mám k dispozici. Prosím, pokračujte, paní kolegyně. Čili pokud jde o počet těchto petic, to v podstatě jejich číslo znamená i to, že obyvatelé Evropské unie si uvědomí, že skutečně mají právo dostat svých práv na půdě Evropského parlamentu. V roce 2013 po předešlým neustálém nárůstu těchto peticí jsme najednou zjistili, že došlo k takovému maximálnímu počtu těchto stížností a v roce 2014 došlo již k maličkému, k drobnému eh, snížení tohoto počtu statisticky. Můžeme říci, že v tomto roku získal Evropský parlament obře 2714 petici, co bylo o 6% méně než v roce 2013. V roce 2014 jsme měli uzavřených 1880 67 petici, co znamená 10% nárůst ve srovnání s rokem 2013. Ovšem, pokud je o čas řešení těchto petic, to nás ještě neuspokojuje. Musíme se snažit o to, aby každá taková petice mohla co možná nejrychleji být analyzována a zároveň, aby eh, došlo k řešení daného problému efektivním a mm, řádným způsobem. Zároveň informační technologie, jejich využívání nám umožní lépe mm, a rychleji kontaktovat naše obyvatele i řešit tyto problémy. Máme zde internetový portál nový z listopadu 2014, který již zlepšil ten systém, který existoval v minulosti. Naši obyvatele prostřednictvím tohoto mm, portálu mohou um, předkládat elektronické petice, mají tam všechny informace, které se týkají Evropského parlamentu, mohou se tam registrovat, mohou podat eh, tyto petice, mohou získat veškeré informace, které se týkají jednotlivých etap postupování v rámci petic a samozřejmě i být informováni e-mailem, pokud dojde k nějaké změně statusu této petice. Čím dál tím více vidíme eh, předkládání petic elektronicky. 80% v roce 2014 právě bylo posláno elektronicky v roce 2013 bylo toto číslo o 5% nižší. Úplně na závěr, si dovolíte, bych ráda poděkovala všem poslancům, všem, kteří mi pomáhali při přípravě této zprávy. Díky všem mým kolegům a kolegyním jsme vytvořili kvalitnější zprávu, která konkrétněji poukazuje na činnosti tohoto výboru a nyní eh, se s velikým potěšením vyslechnu názory všech kolegů a kolegyň. Děkujeme. Určitě pan Avramopoulos za komisi bude k tomu mít co dodat. Je, eh, madame, Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci a poslankyně, komise eh, obecně vzato vítá zprávu paní Edengarde Odenberg, která uznává roli komise eh, co do pomoci petičnímu výboru v případech v petcích. V roce 2014 z těch 790 přípustných a následně sledovaných peticí 688 bylo předáno dál komisi. Komise sdílí názor v této zprávě, že spolupráce mezi petičním výborem a komisí je dobrá. Komise vítá přísnější screening peticí ze strany petičního výboru, co do toho, která instituce nebo které jiné těleso je nejlepší pro reakci na danou petici. Komise však nesouhlasí s pozorováními zprávy v tom smyslu, že komise by zavedla res, procedurální restrikce, které by zamezovaly dotazování se na podstaty peticí a nebo že by navrhla uzavřít složky, aniž by se čekalo na výsledek přeskumu otázek v nich uvedených. Komise by naopak chtěla ujistit všechny poslance a poslankyně, že reaguje na všechny žádosti, žádosti petičního výboru, které spadají do jejího pole působnosti a pomáhá petičnímu výboru tak nejlépe, jak dovede. Žádné procedurální restrikce nebyly nikdy zaváděny, co se týká nakládání s peticemi. Ovšem mohlo klidně dojít k případům, kdy komise nemohla nabídnout detailnější reakci pro e, výbor, protože nebyla v dané věci kompetentní. V takových případech komise informuje petiční výbor příslušným způsobem na dané téma. A jakékoliv rozhodnutí uzavřít petici je na petičním výboru. Tato zpráva vyzývá komisi, aby byla zastoupena na debatách ve výboru zaměstnancem s nejvyšším s nejvyšší možnou funkcí. K tomuto by komise ráda výbor ujistila, že vždy vysílá své nejkompetentnance na daná témata na zasedání výboru pro petice a neobdržela zatím žádnou indikaci z výboru PETY nebo se sekretariátu nebo od členu, že by byla komise tedy na zasedání výboru zastoupena neadekvátně. Co se týká eh, transpozice evropského práva, komise by ráda připomněla, že aktivně napravuje případy nesprávné transpozice práva EU prostřednictvím eh, proced, pilotních procedur a procedur o porušování pravidel. Co se týká eh, možné regulace v rámci zlepšení regulace této agendy, komise posiluje svou dohledovou činnost a podporuje členské státy více v rámci procesu implementace legislativy EU. Podívejme se teď na otázku přímého propojení informací z procedur o porušení pravidel s peticemi výboru pro petice rád bych eh, připomněl, že tyto informace už jsou dnes k dispozici. Komise podává informace o své práci v rámci výroční zprávy o monitorování aplikace práva EU a v této zprávě vysvětluje, jak provádí své pravomoci jakožto strážkyně smluv, včetně následných činností e, ve věci peticí, což jsou podněty, které komise obdrží od parlamentu. Komise rovněž sdílí Eh, informace týkající se porušování pravidel s parlamentem zcela v souladu se stávající rámcovou dohodou a zpřístupňuje informace o procedurách porušování pravidel v podobě tiskových sdělení, a to zejména ve fázi informovaného stanoviska nebo odkázání k soudu. Kromě toho, rozhodnutí o procedurách o porušování pravidel lze konzultovat na eh, prohledávatel, v prohledávatelné databázi komise, která je k dispozici na internetu. Kromě toho, komise momentálně provádí přeskum možností, jak zlepšit dohledatelnost jednotlivých složek, eh, ve kterých se posílají petice od parlamentu do komise. Co se týká interpretace komise článku 51 Charty základních práv, komise by ráda připomněla, že tato interpretace je v souladu se stávající jurisprudence soudního dvora. Co se týká poznámek v této zprávě o iniciativě evropských občanů, zde komise potvrzuje svůj dlouhodobý závazek pomáhat těmto občanským iniciativám, aby byl využit jejich plný potenciál. Komise již implementovala a bude i nadále implementovat důležitá opatření na zlepšování fungování tohoto nástroje v rámci e, stávajících možností v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a s členskými státy a jinými tělesy EU a zúčastněnými stranami. Komise poskytla parlamentu velice detailní informace týkající se této věci v rámci plenární debaty 26. října 2015. Komise teď zvažuje další možné akce, které by byly implementovány v některých klíčových oblastech, které byly zdůrazněny v usnesení eh, Evropského parlamentu o iniciativách evropských občanů. Ovšem, vzhledem k tomu, že toto funguje teprve tři roky, je příliš brzy na to, abychom zahajovali legislativní přeskum. Komise nicméně bude pokračovat v roce 2016 v práci na tom, aby dále hodnotila možnou nutnost takovéhoto přeskumu později. Teď se podíváme na ty výzvy na komise, aby implementovala doporučení ombudsmanky a aby zohlednila stanovisko výboru PETY o vyjednávání o dohodě TTIP. Zde se komise zavazuje maximalizovat transparentnost, kde to bude možné, aniž by došlo k podkopávání základních součástí konfidenciality, která tedy principu eh, zbytečného nezdílení dat, který je potřeba zachovávat v těchto vyjednáváních. Všechny další výzvy jsou v procesu interpretace. Komise přeskomává občanskou iniciativu o TTIP v kontextu článku 12 smlouvy o Evropské unii, ale podmínky, které jsou stanoveny v nařízení 211 2011, nebyly splněny. Komise vítá poznámky v této zprávě, co se týká důležitosti Evropské unie občanů, jakožto konceptu, a bude i nadále pokračovat v poskytování informací o evropské demokracii do budoucna, včetně mimo jiné prostřednictvím dialogu s občany v, pros- eh, v členských státech. V tomto smyslu komise konzistentně aplikuje program Europe for Citizens. V rámci této aplikace jsou i projekty, které posilují a usnadňují participaci a zapojení evropských občanů do eh, evropského rozhodovacího procesu. Na závěr mi dovolte říci, že komise děkuje petičnímu výboru za podporu pro Solvit. Komise souhlasí s tím, že Solvit je program, který musíme dále rozvíjet. Komise tak momentálně spolupracuje s členskými státy, aby plně rozvinula potenciál programu Solvit. Závěrem mi dovolte říci, že bych rád ujistil parlament, co se týká závazku komise spolupracovat s parlamentem na peticích. Petice jsou totiž jedním z, úhlových úhlavých kamenů evropského občanství a jsou podle smlouvy základním občanským právem. Děkuji vám, paní předsedající a vážení poslanci, za pozornost. Děkuji a okamžitě začínáme panem Beckerem za EPP, takže kolečko politických stran. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, vážené kolegyně, výroční zpráva petičního výboru ukazuje velmi potěšující skutečnosti o úspěšné práci poslanců v tomto výboru. Já bych k této zprávě ovšem rád položil několik otázek. Má Eh, ta takzvaná eh, reforma Veleho, reforma generálního sekretariátu Evropského parlamentu eh, zajistit rychlou odpověď na petice občanů a transparentní zpracování otazník. Má ta větší efektivnost práce výboru být zajištěna funkcí vnitřních zpravodajů a má ten význam Evropského soudního dvora být explicitně zdůrazněn? Má být eh, role komise jako strážkyně smluv a eh, korektní zprávy evropských institucí být také zdůrazněna a má být zabráněno tomu, aby zjišťovací mise byly zneužívány pro politickou propagandu zejména před volbami? Myslím si, že spontánně byste odpověděli spíše ano, ale pro mě je proto naprosto nepochopitelné, že paní zpravodajka nebyla ochotná eh, eh, se mnou spolupracovat, nechtěla se mnou o tom hovořit, jako se stínovým zpravodajem za EPP. A děkuji výslovně paní zpravodajce za to, že nezabránila tomu, aby koordinátoři frakcí nakonec mohli eh, dosáhnout dobrého potěšujícího pokroku, takže dnes můžeme eh, hledět vstříc smysluplnému hlasování. Musíme zajistit zájmy občanů, to je náš úkol a apeluji na vás, na všechny, na plénu, abyste podpořili naše pozměňovací návrhy, zejména ty, o kterých jsem před chvíli dohovořil, abychom skutečně splnili náš úkol vůči občanům. Paní zpravodajka nad to ještě loni tehdejší zpráva právě většinově, s ním většinově souhlasila. Děkuji. Děkuji paní Kabeson Ruiz za socialisty a demokraty na minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně. Nejdříve chci říct, že petice jsou nejlepším výrazem demokracie. To, protože vyjadřují účast občanů na politickém rozhodování. A pro toto musí petiční výbor zajistit, aby občané toto právo mohli využívat. Bylo tady řečeno, kolik peticí v roce 2014 bylo předloženo a nyní eh, bylo oznámeno, že základní práva mají být i nadále zakotvena a zajištěna odpovídající legislativou a rovněž je důležité, aby to celé se odehrávalo rychle ve správné formě. Mám na mysli ten průběh, pokud je předložena petice. Tedy já apeluji na parlament, na členské státy, v tom smyslu, aby parlament skutečně mohl pracovat pro občany. A proto prosím komisi, aby předložila sdělení, ve kterém odpoví eh, předkladatelům petice na jejich otázky. Děkuji, pan Marias, na jednu minutu. Paní předsedkyně, petiční výbor je orgánem, na které se obrací občané Evropské unie s cílem hájit svá práva a s cílem zajistit kontrolu správného provádění evropského práva ale e, ve výboru, ve výboru se jaksi střetávají různé úrovně moci mezi členskými státy Unie a také občany. Jedno z důležitých hodnotí, rozhodnutí petičního výboru je rozhodnutí z října 2015. Tehdy akceptoval moje doporučení, ve kterém šlo o to, aby petice Eh, odbojářů byla akceptována, tam šlo o tu záležitost mezi Německem a Řeckem, takže Německo poprvé bylo vyzváno, aby se veřejně vyjádřilo před evropským orgánem, tedy petičním výborem k tématu reparacích válečných, eh, nucených kreditů a odškodnění celé řady řeckých občanů, kteří byli popraveni okupační silou či zemřeli v nacistických koncentračních táborech. Děkuji a nyní paní Besera Vesterečeka. Děkuji paní předsedkyně. Pane komisaři, začala bych tím, že bych ráda uvedla, že petiční výbor má obrovskou hodnotu pro zastupitelskou demokracii. Je to skutečně takovým oknem, kterým otvírá, které otvíráme směrem k občanům. Občané se na petiční eh, výbor mohou přímo obracet, což má skutečně mimořádnou hodnotu eh, týká se. A nejvíce problémy mají občany z oblasti justice, vnitřního trhu a ekologie. To musíme akceptovat a je zajímavé, že má země Španělsko jedna z prvních, eh, co se týče předkladatelů peticí a porušování práv. Eh, toto místo sdílíme také s Itálií a proto vyzývám španělskou vládu, aby něco učinila a prosím komisi, aby spolupracovala s institucemi a aby petiční výbor zlepšil svou spolupráci s dalšími evropskými institucemi i s ostatními výbory tohoto parlamentu. Je důležité naslouchat občanů a mít orgán, který zajistí realizaci jejich práv. A eh, odstavec 21 je pro mě velice důležitý v této zprávě. Tam se uh, hovoří o tom, že je politování hodné, že listina základních práv ještě není implementována či přijata všemi členskými státy. Článek 41 listiny vede například tomu, že komise říká, že nemůže být činná v oblasti základních práv, což je ovšem výzva. Musíme nějakým způsobem se tomuto v našem petičním výboru věnovat, abychom nalezli zřešení. Děkuji. Děkuji, děkuji. Pane. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Evropská unie samozřejmě Mm, velice často přemýšlí pouze o finančním kapitálu a zatěžuje naše občany. My jsme velice vzdáleni od našich občanů. Evropské instituce nejsou dostatečně demokratické a neplní dostatečně potřeby a očekávání našich občanů. To je jasné, když se podíváme na politiky, které máme na stole. Vždycky preferují finanční elity. Tyto instituce a jejich skutečný kontakt s občany probíhá právě prostřednictvím petičního výboru. A zde opravdu vidíme ten rozkol a propast mezi Evropským parlamentem a realitou. Jste skutečně na světelné roky vzdálení od lidí, které byste měli zastupovat. Je to otázka nejenom dohody TTIP, která umožňuje nadnárodním společnostem pošlapávat práva vlády, státní parlamenty. Zde v Evropském parlamentu většina se otáčí zády a neustále tomuto faktu a snaží se podporovat tuto dohodu, odhlasovat dohodu ve prospěch nadnárodních megaspolečností. Zároveň jsou to migrační politiky, které opětovně pošlapávají všechna základní práva. Evropský parlament v podstatě podporuje násilí a deportace je jasné, že zavírá oči před skutečnými potřebami našich občanů a podporuje pouze lobbysty. Paní předsedající upozorňuje na to, že mm, paní poslankyně hovořila velice rychle. Paní Reda má slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych ráda poděkovala všem kolegům a i zpravodajce za práci na touto zprávou. Všichni stínoví zpravodaje se do toho mohli zapojit, když v tomto období spochybňuje mnoho různých oblastí v Evropské unii, tak právě eh, tento výbor hraje důležitou roli. To by mohlo mít dopad na celou Evropskou unii. Reagovat na potřeby našich občanů je důležité, ale ne na úkor kvality naší práce. Musíme reagovat i na ten narůstající počet nevyřešených petici a posílit jejich eh, mm, lidské zdroje zdroje. Musíme mít jasné, jasná, transparentní pravidla, pokud jde o přípustnost petici. Udělali jsme určitý pokrok v oblasti použitelnosti a využívání portálu pro podávání petic. Ovšem je zde ještě mnoho zásadních chyb, aby vůbec tento portál mohl přijít s přidanou hodnotou pro naše občany. Nejdůležitějším úkolem je posílit kvalitu následných akcí. Musíme zapojit do této činnosti i jiné výbory a mm, o analýzu petic, které spadají do jednotpovědnosti. A zároveň komise musí posílit své aktivity v oblasti šetření, tam, kde je to potřeba komise je strážkyní smluv a nemá pouze opakovat to, co po ní chtějí orgány členských států. Právo na petice je jedním ze základních práv a musíme na něj takto nahlížet. Nedostatek závazku ze strany komise je jasný i v tom, jak přistupuje k iniciativám občanů, k občanským iniciativám, nejlepším způsobem, jak prostovat naše občany a otočit je zády k Evropě, je zavést obrovské bariéry v této oblasti a dokonce mm, ignorovat ty iniciativy, které překonají překonávají tyto překážky. Toto bylo kritizováno i Evropskou ombudsmankou několikrát. Ráda bych jí poděkovala za úžasnou práci v tomto ohledu, aby se udělat od Evropské unie zodpovědnější orgán služba našim občanům. To by měla, mělo být hlavním úkolem tohoto výboru, parlamentu a všech evropských institucí. Děkuji. Děkujeme na jednu minutu za EFDD. Má slovo paní Evi. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já jsem chtěla hovořit o jiných datech. 39% všech petic jsou přípustné petice a to si myslím, že zdůrazňuje tu skutečnost, že je zde nedostatečné porozumění různých oblastí, aktivit, ve kterých má Evropská unie, ve, ve kterých je kompetentní jednat. Ovšem myslím si, že je zde alespoň dostatečné povědomí o tom, že lidé mohou podávat petice a proto využívají této možnosti. Problémem ovšem je, a musíme překonat eh, problémy na které poukazují různé regiony. My, jakožto komunitní orgán, bychom měli řádným a efektivním způsobem reagovat i na tyto požadavky. Portál bohužel nefunguje takovým způsobem, jakým bychom si přáli, jakým by měl fungovat, měl by totiž umožnit našim občanům, aby skutečně mohli řádně podávat tyto mm, petice, ovšem zatím tomu tak není. Děkuji za slovo. Vidíme, že jsme zde měli snížení počtu petic v roce 2014 o 6% ve srovnání s rokem 2013. Práva hovoří o, o tom, že by se měly posílit prostředky um, tohoto petičního výboru, ale proč? V roce 2014 hodně přes tisíc bylo nepřípustných, 600 přípustných, mnoho těchto nepřípustných, komis, nepřípustných stížností vyplývá z toho, že v podstatě občané nevědí, na které oblasti se mohou obracet. Bohužel se zde zabýváme i politickými problémy, politickými problémy a některé mohou právě trošku Eh, odradit naše občany od podávání. Potřebujeme posílit participativní demokracii, účast našich občanů. Eh, ráda bych řekla, že v tomto ohledu jsme selhali. Tato iniciativa, občanská iniciativa neumožňuje týkat se legislativních textů nebo zastavit nějaké přípravné práce, ale zároveň i proto, že Evropská komise potlačuje tyto iniciativy, protože se jí nelíbí. Dále eh, jsme zde viděli například i transatlantickou dohodu opravdu i přesto, že jsme zde měli 3 miliony občanů, komise odmítla zaregistrovat tuto iniciativu. Tvrdila, že jednání této transatlantické smlouvy se netýkají jejich odpovědnosti, ale odpovědnosti rady. Ovšem máme zde precedens. z roce 2013 byla to dohoda mezi Švýcarskem a Evropskou unii. Komise uznala tuto, eh, tuto iniciativu. Čili vidíme, že v podstatě je to spíše takový politický postup na straně komise. Komise například registruje tyto iniciativy, ovšem v podstatě podstatě se vůbec mm, například v oblasti práva přístupu na vodu a tak dále, které rovněž nebylo zatím projednáno a právě proto občané nevyužívají tuto občanskou iniciativu podobně jako nevyužívají petice. Právě proto si myslím, že tato zpráva není dostačující a že se nevěnuje zásadním problémům. Děkujeme paní Morová na slovo na 1,5 minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Tato zpráva o petičním výboru nemá nic společného s mými osobními zkušenostmi a proto se obracím na přítomného pana komisaře a žádám ho, aby nám vysvětlil, vidím, že nyní nemá sluchátka, pravděpodobně úžasně rozumí maďarštině, určitě mě poslouchá, protože proto je mezi námi. Já bych po mém projevu si dovolila vám předat A4 dokument, který je kopií rozhodnutí petičního výboru týkající se maďarských občanů a hypoték vydaných cizí, hypoték eh, v cizí měně. Máme u nás miliony obětí těchto mm, falešných různých eh, bankovních institucí, nekalých transakcí. Vidíme, že zaslali 15-stránkovou petici tyto, tyto oběti, kterou připravili jejich právníci. A dostali asi půlstránkovou odpověď eh, na tuto stížnost. Když tvrdíte, pane komisaři, že každá petice je Eh, zkoumána transparentním a jedinečným způsobem, jak eh, je to v souladu s tímto konkrétním šetřením těchto našich občanů, tato odpověď půlstránková na jejich stížnost. Toto je ten způsob, o kterém hovoříte. Děkujeme. Pan Jár na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Petiční výbor z celkového pohledu předložil úspěšnou bilanci ale já bych tady rád zmínil tři aspekty, eh, již to zmínila kolega Becker. Za prvé, myslím si, že je důležité, abychom ještě jasněji a rychle rozlišovali, odlišovali přípustné a nepřípustné petice a petice, kde prostě nemáme kompetenci, protože to prostě ušetří čas a pak se budeme moc intenzivně zabývat těmi peticemi, které skutečně spadají do naší odpovědnosti. A dále měli bychom důsledněji eh, dbát o dodržování časového harmonogramu, to je takzvaná reforma Ho. Pro mě to znamená, že po devíti měsících po předložení petice musí tato petice jít do výboru pro první rozhodnutí. A dále jsou petice, kde členové výboru jsou toho názoru, že stávající legislativa je třeba, eh, je tře- že stávající legislativa je třeba zrevidovat či vylepšit, a takže je nutné v tomto zlepšit spolupráci s dalšími výbory a také s petičními výbory národních parlamentů, protože zde máme, myslím, velké rezervy. Jinak děkuji eh, pracovníkům sekretariátu petičního výboru, kteří to s námi jako se členy petičního výboru nemají vždy jednoduché, ale my vždy vlastně bojujeme nebo se hádáme právě kvůli meritu věci. Petiční výbor je pro mě skutečně pilířem demokracie v Evropské unii. Občany se mohou přímo obracet na unii prostřednictvím petičního výboru, takže petiční výbor je pro mě jakýmsi seismografem. My, členové tohoto výboru, přímo cítíme, co se v Evropě děje a proto takový typ komise, panu komisaři a členům Evropského parlamentu, pokud chcete slyšet hlas národa, nepřiklášleně a napřímo, zajděte si častěji do našeho petičního výboru a pokud nemáte čas, tak si přečtěte zápisy z našich jednání. Děkuji. Thank you, President. Paní Kirtan Darling. Minuta. Děkuji, paní předsedající. Je skvělé, že naši voliči mají možnost podat petice zde v parlamentu v nejustičních případech, kde mají pocit, že je potřeba omezovat zájmy mocných. V mém prvním roce v petičním výboru byl hlas lidí z Evropy jasně slyšet. Hovořilo se zejména o vyjednávání o dohodě TTIP, po porušování práv pracujících v Evropě a nesprávné závěry justice, což je eh, například petice z roku 1984 související s firmou Kamalet. Mnoho petičníků, kteří za námi přicházejí, jsou zoufalí, protože jiné kanály jim většinou byly eh, odříznuty. To, že tady my mluvíme jménem našich voličů, znamená, že hrajeme velice zásadní roli v evropské demokracii a právě proto bychom tuto roli, roli petičního výboru v práci Evropského parlamentu měli posilovat. My jako europoslanci bychom měli jasně naznačit, že jsme zde díky lidem a že jsme zde pro ně. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce a všem kolegům za dobrou práci a za duch kompromisu, který tento týden v této zprávě ukázali. Petiční výbor kterému předsedám, je mostem mezi evropskými občany a mezi evropskými institucemi. Tento výbor by měl být dveřmi pro občany EU, jak mohou přinášet své obavy, své zájmy na světlo denní, co se týká pozornosti jejich zastupitelů. Je důležité, že máme tuto zprávu pro petiční výbor za rok 2014. 2014 byl volební rok do Evropského parlamentu, což ovlivnilo práci tohoto výboru je radost moci poukázat na to, že společně se sekretariátem a se šéfem odboru petičního výboru e, jsme dokázali zvýšit efektivitu práce v tomto výboru od roku 2014 dál. Naše interní modernizace pracovních metod, kterou jsme zahájili na konci roku 2014, už dnes přináší své plody. Připadá mi velice dobré, že se nám podařilo přesvědčit komisi, aby jmenovala svého prvního místo předsedu jako místo předsedu pro naši práci. Těším se na další kvalitní spolupráci v zájmu našich občanů. Bohužel se skutečně překročila značně svůj čas. Paní Auken. Øh, Děkuji za slova. Vážená paní předsedající, já samozřejmě nechci opakovat úplně vše, co zde bylo řečeno, nám dostatek času. Ráda bych ale zdůraznila, že zde je lepší spolupráce mezi komisí a parlamentem. Ráda bych poděkovala eh, zároveň i mm, ochránci mm, ombudsmanovi za jeho spolupráci v tomto ohledu. Ovšem eh, v rámci našich závazků bychom měli jít ještě dál. Měli bychom mít dostatečné a navýšené zdroje, abychom řešili mm, tyto nedostatky. Nemáme zároveň dostatek studií, které by analyzovali situaci přímo v terénu. Důležité je podívat se přímo na to, co se děje. A přímo na místě my zde nemáme dostatečný přehled toho, eh, u nás v našem petičním výboru naši občané Mm, možná by chtěli mít eh, čím dál tím více informací. Toto je takový striptease někde, mm, bohužel ve tmě naši občané by se měli zúčastňovat eh, a seversk, mm, členové naší frakce jsou nesmírně aktivní v tomto ohledu. Děkuji. Pane Auken. Je zajímavé se podívat na opozici vůči typu v tomto dokumentu a zároveň je to pozbuzující. Tisíce lidí u nás mi napsalo s obavami ohledně typu, ohledně tohoto obchodního partnerství, že by to otevřelo, zahájilo pr, um, určitou mm, plíživou privatizaci a umožnilo soukromým společnostem pohnat soudy před soud pro ztrátu profitu, zisku a to bylo se opravdu šílené a doufám, že členové tohoto výboru a i my vidíme, že to je hloupost a že tato dohoda neprojde. Ovšem u nás mezi mými mém okrsku očekáváme samozřejmě i, jak bude vypadat referendum a pokud teda chceme odstranit ty, tak vlastně v referendu poté paralelně budou budou reagovat a budou se chtít zbavit Evropské unie. Pan Vále, sama slovo na dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych zdůraznil důležitost této výroční zprávy ohledně aktivity našeho petičního výboru. Nejenom, že podává plný obrázek toho, k čemu došlo v roce 2014, ale zároveň to představuje možnou změnu do budoucna ve způsobu analýzy jednotlivých petici. Samozřejmě, že řádné Mm, řádná analýza mm, to, mm, těchto petic, práva našich občanů je velice důležitá. Samozřejmě, že to bude mít dopad i na jejich důvěru v tento výbor a zároveň to představuje i určité navýšení důvěryhodnosti našich institucí. Petice jsou hlavním nástrojem našich občanů pro efektivnější zapojení do demokratického procesu v EU a na úrovni EU. Proto jsem přesvědčen o tom, že pozměňovací návrhy EPP jsou zásadní k této zprávě, protože hovoří o povinnosti plnit administrativní postupy a to je zásadní. Často si zapomínáme na to, že administrativní postupy jsou nesmírně důležité v naší práci. Tato pravidla jsou hlavními směry v celkovém cyklu řešení petic a celý tento mechanismus se tím stává zacílenějším na skutečné uh, důvody těchto petic. Vše, co děláme, ve všem, co děláme, nesmíme eh, našim žadatelům nebo předkladatelům petici dávat nějaké falešné naděje, vše musíme dělat transparentním způsobem, musíme řádným způsobem reagovat na jejich požadavky v našem výboru a snížit Eh, pravděpodobnost politizace naší agendy. Samozřejmě, že nás v tomto ohledu čeká ještě hodně práce. Náš petiční výbor, ovšem jsem přesvědčen o tom, že tento boj vyhrajeme a nalezneme správnou definici pro přípustnost de, petice, le, zákonnost petic a zároveň způsob, kterým budeme vysvětlovat našim občanům, proč je která petice mm, nepřípustná nebo musí, proč musí být uzavřena. Děkujeme. Slovo má paní Gufreda. Jedna minuta. La Commissione Petizioni svolge il ruolo fondamentale. Petiční výbor hraje zásadní roli tím, že přibližuje občany evropským institucím a náš parlament a náš petiční výbor přispívají k tomu, že tedy parlament se takto stává skutečně demokratickou institucí. Víme, že Evropská unie často je vnímána jako studená a vzdálená. Víme, že občané často mají dojem, že svůj hlas mohou dát pouze při volbách. Takže výbor je velmi dobrý a e, prospívá jak nám, tak občanům. Když se podíváme na ty petice, na ta čísla, ta témat, tak přesně vidíme, v jakých oblastech se Unie musí změnit. E, ty petice musí být naší prioritou a je nepřípustné, aby petice byly zpracovávány s tak velkým časovým spožděním, někdy až rok po předložení. Musíme tento problém vyřešit, neboť význam peticí se takto ničí. To ne, nezávisí na výborech petičního výboru, ne, ty pracují stále. Pan Pitera na dvě minuty slovo. Petiční výbor vykonává nebo věnuje se právám občanů Evropské, eh, Evropské unie při obracení se na Evropský parlament ohledně různých stížností, které se týkají i fungování evropských institucí. Právě proto můžeme i odstraňovat problémy v oblasti implementace našeho práva. To znamená, že v podstatě se neustále snažíme zlepšovat i fungování činnosti této, tohoto výboru. E, naši členové, naší frakce se aktivně zapojili do toho procesu. Například i v jednom z pozměňovacím návrhu, který jsme předložili, hovoříme o motivování členských států v vytvoření určité povinnosti vytvořit petiční výbory na národní úrovni. V roce 2015 jsme o tom diskutovali e, společně s členy petičního výboru. Ovšem ne všechny parlamenty členských států mají takový výbor na své půdě. Toto si myslím, že by mělo vliv na efektivitu spolupráce i te, tohoto výboru s národními parlamenty. Umožnilo by to, abychom odesílali národním parlamentu určité záležitosti, které nespadají do našich kompetenci. Další pozměňovací návrh se týká péče o děti. Například toto přece není pouze záležitost rodičů, kteří žijí v manželství, ale i páry, které nejsou se zdání. A když to nevezmeme v potaz, mohlo by to mít zásadní dopad v různých sporech péče o děti. Dále je to délka Eh, mm, řešení petic. Já jsem členkou pracovního výboru, pokud jde o práva dětí a proto jsem proti umělému udržování otevřených petic, pokud vidíme, že tam nemáme kompetence, protože to v podstatě vytváří falešné naděje na to, že to vyřešíme pozitivně. Proto prosím, abyste přijali tyto pozměňovací návrhy, protože to bude znamenat, eh, mm, teda i kromě toho, co jsem eh, mm, řekla, pokud teda nedojde k přijetí těchto, dohod, těchto našich těch návrhů, tak by tato zpráva nebyla úplná. Děkuji, pan Čáky, má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Je potřeba, abychom právo na petice zachovali. Je to nástroj komunikace pro občany. Petice jsou důležité pro Evropskou unii. A my jako europoslanci i jiní eh, úředníci Evropské unie musí přece petice považovat za užitečné. V porovnání s počtem obyvatel EU se však petic stále objevuje velice málo. Mám podobné zkušenosti jako členové maďarsky hovořící menšiny na Slovensku. Petic je zkrátka málo. Problémy, které, na které mne upozorňují, mý voliči by mohli klidně být předmětem peticí. Základní práva, diskriminace, svoboda pohybu a tak dále a tak dále. To jsou všechno oblasti, kde podle mě se některá základní práva EU porušují a jsou to přesně ty věci, na které by se petiční výbor měl zaměřovat. Myslím si, že bychom více měli zdůrazňovat zvyšování povědomí. Mnoho občanů vůbec nic o peticích netuší nebo toho o nich ví velice málo. Statistiky z předchozích let ukazují, že z Maďarska nebo ze Slovenska přichází skutečně minimum peticí. Jako místo předseda petičního výboru se snažím přiblížit naši práci maďarským občanům. Právo na petice je nástroj, který umožňuje kontrolovat rozhodovací proces v EU a kontrolovat aplikaci práva. Nicméně tato zpráva vůbec nehovoří o zárukách, které by mohly práci petičního výboru zlepšit. Administrativní reformy zavedené generálním tajemníkem tohoto parlamentu eh, není vůbec reflektována ve zprávě, protože tato reforma by sloužila zájmům evropských občanů. Děkuji. A nyní zde máme catch the eye, dvě žádosti, Opa dostanou slovo paní McGuinness má slovo jako první. Thank you. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dovolte mi eh, poděkovat petičnímu výboru. Já jsem bývalou členkou Teď se zabývám otázkou mezinárodních únosů dětí ze strany rodičů a vážím si kooperace, které v této oblasti dosahujeme. Je to velice důležité, jak e, zmínil předřečník. Petice týkající se dětí nebo problémy v přeshraničním styku Myslím, že těch petic bude stále víc a víc. Ne vždy se totiž najde dobré řešení pro ty, kteří jsou tímto problémem zasaženi. Nicméně naším úkolem je pomáhat těm trpícím eh, v těchto případech, protože jsou to případy velice emocionální, stejně jako ty petice, které řešíme. Doufám, že budeme moci v této oblasti dále spolupracovat, aby práce mého úřadu mohla doplňovat práci Eh, petičního výboru a že se nám podaří společně přeskoumat eh, nařízení Brusel 2. Děkuji. Děkuji, paní Valina. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Podle Eurobarometru z května 2015 důvěra občanů v EU je zhruba 40%, nic víc, nic míň. A to je z mnoha důvodů. Úsporné politiky, trojka, frakování, venkov, migrace, obchodní záležitosti jako TTIP a podobně. My si tyto problémy v petičním výboru velice dobře uvědomujeme. Proto žádáme Evropskou komisi, aby se více angažovala, aby řádně reagovala a aby byla flexibilnější. Naší rolí je poslouchat a připravovat politická řešení pro reálné problémy. Je potřeba, abychom přestali být pouze technokraty. A nyní se dostáváme k vám, vážený pane komisaře. Vidíte, že již přichází naši poslanci, takže vás poprosím, abyste trošku zvýšili, zvýšil hlasitost. Děkuji, děkuji za slovo. Uh, eh, děkuji, chtěl bych poděkovat paní Geringer de Orenberg, za velice zajímavou zprávu. Rád bych rovněž využil tuto příležitost k tomu, abych poděkoval poslancům, kteří vystoupili v dnešní debatě za komentáře. Ty komentáře jsem si velice pečlivě vyslechl. Právo podávat petice je jedním z uhlových kamenů evropského občanství a je to jedno ze základních práv podle smluv. Je potřeba evropským občanům ukázat, že jejich obavy bereme velice vážně. Je potřeba posilovat jejich důvěru v evropské instituce. Komise proto opakuje svůj závazek úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a konkrétně petičním výborem, aby zajistila efektivní a účinné projednávání peticí. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní paní zpravodajka, prosím na závěr, závěrečné slovo, děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem hlavní zpravodajkou a proto jsem nesmírně ráda, že jsem mohla připravit tuto zprávu společně s velice kreativními, zaangažovanými lidmi. Byla to úžasná práce, která poukazuje nejenom na činnost, aktuální činnost našeho výboru, ale hlavní směry další činnosti do budoucna. Snažíme se zlepšit kvalitu petičního petičního výboru a pokud někteří z nás na určité návrhy reagují kriticky, vážená paní Geringe, prosím trošku zpomalte. Pokud někteří z nás se dívají na určité návrhy v této zprávě trošku kriticky, je to exkluzivně pozitivní záležitost, je to signál, že nás čekají, čeká ještě další práce. Jistě, čeká nás hodně ještě věci, které musíme zlepšit. Ovšem každým krokem se dostáváme ke zlepšování naší činnosti a kvalitnějšímu řešení stížnosti našich občanů. Ráda bych poděkovala panu komisaře za jednotlivé a objasnění, která se týkají mé zprávy. Samozřejmě, že tato zpráva vyžadovala úsilí mnoha osob. Ráda bych poděkovala všem stěnovým zpravodajům, kterých návrhy, doporučení, mm, ideje byly pro mě nesmírně to následující osoby Marina Albiol, Heinz Becker, Beatrice Becera, Eleonora Evě, profesor Notis Marias Julia Reda. A ráda bych poděkovala rovněž všem koordinátorům, poradcům, pracovníkům našeho sekretariátu, kteří mi pomáhali při přípravě zprávy a mezi nimi konkrétně Soledad Zabeson, Vivi Vivien Berne, Nikolaj Dakier, Košina, Karolina Lekok Perez a Paro- Karolině Kok Pecké, která je mou osobní asistentkou. Myslím si, že přes různé názory se nám povedlo vytvořit velice jasnou zprávu, která obsahuje jasné hlavní směry ohledně budoucích činností našeho výboru. Děkujeme, paní kolegyně, končíme rozprávu. Hlasovat budeme